Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Zahájíme dnešní jednání. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, dovolte, abych eh, zmínil jednu záležitost. Jménem eh, Dafne Caruana Galicie, malcké eh, novinářky, které chceme dnes vzpomenout, byla zavražděna v pondělí odpoledne na eh, Maltě před eh, dveřmi svého domu autobombou co nejostřeji odsuzujeme tuto vraždu a požadujeme zahájení mezinárodního vyšetřování a brzké potrestání pachatelů. Malta je malým členským státem, v němž každý každého zná, v němž Dafne odkrývala korupci a nešvary v politice, v ekonomice, v mnoha oblastech nemilosrdně a bez ohledu na politicky a ekonomicky mocné. Nevíme, kdo nese odpovědnost za tuto zbabělou vraždu a nikdo, nikoho nehodláme předem odsuzovat. Jisté ovšem je, že Dafna jako členka mezinárodního vyšetřovacího eh, týmu zkoumala propojení eh, politických a ekonomických činitelů eh, v akci Panama Papers a proto byla několikrát zažalována a také vystavena tlaku ze strany mocných. Je také jasné, že rešeršovala na Maltě nezávisle smutíme eh, za Dafne, která měla určitě eh, řadu eh, nepřátel, ale svoboda slova, svoboda vyjadřování patří k základním hodnotám Evropské unie a musíme za ně rozhodně bojovat. Smutíme po Dafne Galicí společně s její rodinou a přáteli a 20. února nám eh, osobně odpovídala spolu s dalšími kolegy ve výboru. A eh, proto jménem eh, výboru pana z iniciativy několika frakcí a také z iniciativy předsedy povedeme na příštím zasedání ve Štrasburku diskusi na toto téma. Prosím vás, abyste eh, uctili její památku minutou ticha. Thank you. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Daphne Galizia. Srdečně děkuji, že jste povstali na památku Daphne Galicí. Bohužel mikrofon není zapnutý u pana předsedy. Pan předseda nemluví do zapnutého mikrofonu. Excuse me. Uh, die spezielle Mimořádná situace v souvislosti se zavražděním Daphne eh, vedl k tomu, že náš kolega dnes předloží ještě ústní pozměňovací návrh. Prosím, Davide. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážení kolegové, za tento moment, který jsme věnovali Dafne. Děkuji vám jménem její rodiny, mé delegace, jménem malckého lidu. Děkuji vám za pochopení této situace. Nyní bych si chtěl podat eh, ústní pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat po návrhu 667. Bude to nový odstavec návrhu zprávy. Zní následujícím způsobem odsuzuje vraždu malcké novinářky Dafne Karuany Galicie, jedné z novinářek, eh, která byla v popředí boje s korupcí až praním špinavých peněz eh, a která se věnovala panamským materiálům byla zavražděna a chceme zdůraznit, že taková situace je zcela nepřijatelná v jakémkoliv členském státě. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji, pane kolego Kazo. A nyní se táži frakci, zdali s tímto doplněním souhlasí. Dobrá, jedná se o neutrální doplnění textu, eh, speciálně zaměřeno na případ Dafne Galicí a myslím, že jsme povinováni sami sobě, abychom eh, přijali eh, tento návrh. Děkuji, Davide. A nyní se dostáváme k hlasování o našich dvou zprávách. A eh, musím k tomu učinit několik úvodních poznámek technického rázu. Dnes budeme hlasovat o návrhu iniciativní zprávy a e, návrhu doporučení, a sice elektronickými kartami. Celkem jde, máme k dispozici 15 jazyků a podklady byly rozděleny prostřednictvím frakcí. Bohužel projednávání, respektive jednání zpravodajů a stinových zpravodajů vedli eh, eh, k tomu, že ještě dnes ráno došlo k úpravám v hlasovacím seznamu a také v kompromisech. My jsme všichni profesionálové a tudíž víme, že toto v Evropském parlamentu eh, je nevyhnutelné. Kompromisy máme pouze v angličtině, koordinátoři a zpravodajové i stínoví zpravodajové měli tedy těžkou práci, na svých bedrech, protože celkem museli k iniciativní zprávě přijmout 667 eh, pozněvacích návrhů a 783 pozněvacích návrhů k doporučením. Eh, já to nechci vše opakovat. Jepe Kofort a Petr Ježek, oba zpravodajové, nesou hlavní odpovědnost a převzali hlavní odpovědnost za návrh um, zprávy a stínoví zpravodajové se podíleli na kompromisech. A proto, než zahájíme hlasování, bych chtěl oběma zpravodajům udělit jednu minutu, po jedné minutě, aby nám vysvětlili, jak postupovat při hlasování. Jepe, máš slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Ano, předně chci nejenom poděkovat svým kolegům ve výboru, dalším stínovým zpravodajům za ohromnou práci, kterou jsme společně odvedli, ale děkuji také sekretariátu, všem našim administrativním pracovníkům za obrovskou práci. Teď máme před sebou, myslím, velice dobrou zprávu s pozměňovacími návrhy, o kterých budeme za okamžik hlasovat. Je to silný signál že se zaobíráme seriózně praním špinavých peněz a daňovými úniky, že budeme v tomto boji v EU i v našem výboru pokračovat a předkládáme jasná doporučení, pokud jde o budoucnost a to, co bychom měli společně udělat jako členské státy a EU v tomto velice důležitém boji. Takže ode mě toto vše. Ještě jednou vám všem děkuji a tím, že dnes chválíme tuto práci, neznamená, že práce nám končí. Naopak je to začátek, spousta práce teprve před námi protože jsme se v Evropě dohodli, že spoustu věcí společně eh, zrealizujeme. Jde. Nyní Petr, prosím. Děkuji. V podstatě není, co bych dodal. Rovněž bych chtěl všem poděkovat, všem, kteří se podíleli na této práci v našem výboru a na zasedáních stínových zpravodajů. Jsem přesvědčen, že se nám podařilo vypracovat velice dobré kompromisy, takže bych vás všechny vyzval, abyste je podpořili. Myslím si, že dnešní den dobře odráží to, k čemu došlo v našem výboru, výsledek práce našeho výboru, stejně jako související doporučení, které podle mě dobře naformulováno je real, realistické. Děkuji vám tedy všem. A teď už je na panu předsedovi, abychom začali hlasovat. Promiňte, prosím. Takže nyní můžeme vystartovat, ale předtím tady mám ještě žádost zelených, pokud jde o eh, elektronické hlasování. K tomu potřebujeme podle našich pravidel pětinu našich členů, to je 13 členů, kteří s tím musí souhlasit. Takže já navrhuji, abychom žádost zelených o eh, elektronické hlasování eh, schválili. Má někdo jiný názor ve frankci? Ano, komunisté jsou pro, sociální demokraté také pro křesťanští demokraté také pro. Ano, GUE je pro, zelení také. Dobrá. Liberálové také. David Coburn rovněž. Ne, nevím. Takže to zaznamenáváme. A ještě chci poukázat na to, že na rozdíl od našich obvyklých pravidel eh, ve výboru máme zde eh, pouze dnes tedy eh, plnoprávné členy a náhradníky, kteří jsou oprávněni hlasovat. Nikdo jiný. Náhradníci pouze pro případ, že není k dispozici nebo není přítomen eh, plnoprávný člen. A nyní provedeme test hlasování, abychom zjistili, kolik eh, poslanců je přítomno. Prosím, hlasujte. So. Ja, drei fehl. Tři nám chybí, ale každý má právo nechtít hlasovat. Dobrá, takže 58 57. Test je v pořádku. Chybí nám dva členy. Dobrá. Takže nyní můžeme začít. A sice naší zprávou o vyšetřování eh, praní špinavých peněz, eh, daňovým únikům a vyhýbání se daním. Jedná se o poněc návrh 130. Kdo je pro? Proti? Většina pro, zamítnuto. A nyní se dostáváme k, k kompromisu číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel. Velkou většinou schváleno. Kompromis číslo 2a. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva se zdrželi. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 136. Kdo je pro? Proti? To budeme muset prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, dva ještě nehlasovali. Nefunguje to? Ale ano. Nebo přece jenom ne. Jeden je proti. Takže výsledek 29 pro, 26 proti a 3 se zdrželi. Schváleno. A nyní se dostáváme k 138. Kdo je pro? Ne, to je stejné téma. Sekretariát v mém eh, hlasovacím seznamu praví, že se dostáváme k bodu 138. Kdo je pro, proti, eh, většina proti, ale můžeme to ještě prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 31 proti, jeden se zdržel. A nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu 140. Kdo je pro? Proti? Stejná většina, ale musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 31 proti, Jeden se zdržel. A nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Dva protihlasy. Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Dva. Kdo se zdržel? Jedna. Velkou většinou schváleno. A nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu číslo 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou rovněž schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tři protihlas, jeden se zdržel. Jedna, pět, tři. Jedna, pět, tři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Budeme muset prověřit. 153. 153. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ne, ještě ne. Uzavírám hlasování. 32 pro, 26 proti, 1 se zdržel, schváleno. A nyní se dostáváme k kompromisu číslo 6 respektive nikoli 157. Ano, vím to. V mém hlasovacím seznamu je to jasně uvedeno. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Několik zdržení, málo protihlasů, schváleno a dostáváme se ke kompromisu číslo 7. S tím, že návrh 157 není zahrnut do tohoto kompromisu a má dvě části, takže hlasujeme ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, Ne, ne, já naslouchám mému poradci. Tady byla žádost o oddělené hlasování ve dvou částech ze strany frakce zelených. Dobře, tak prověříme. 157. První část. Zahajuji hlasování. Jeden poslanec z EPP je navíc. Jeden je navíc z EPP, ale už se to vyřešilo. Takže 27 pro, 28 proti, 3 se zdrželi. A druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou schváleno. A nyní pozměňovací návrh 174 pro, proti, Po mém soudu to bylo většinově zamítnuto, ale musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet sedm pro, třicet proti, jeden se zdržel, zamítnuto. A nyní kompromis číslo osm. Kdo je pro? 8 a 8a, to je v jednom, ano, doplnění. 8 a 8a. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Jeden protihlas, jeden se zdržel, velkou většinou schváleno. A nyní pozněvací návrh 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou zamítnuto. Kompromis číslo 9. Kdo je pro? Promiňte, já mám v seznamu 183 a to bylo už pokryto pozměňovacím návrhem číslo 9, respektive kompromisem číslo 9. Já mám asi jiný hlasovací seznam, nedá se nic dělat. Takže kompromis 9, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 13. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. A nyní pozněvací návrh 189. Oddělené hlasování na žádost sociálních demokratů. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti, ale můžeme to ještě jednou prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pro, 35 proti, jeden se zdržel. Pozňovací návrh číslo 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina proti. Zamítnuto. 193 a 194 tím pádem odpadají a dostáváme se, respektive jsou identické. Aha, my jsme předchozí eh, návrh eh, odmítli, takže musíme hlasovat o návrzích 193, 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Neprověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 34 proti, zamítnuto. A nyní kompromis číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. A nyní kompromis číslo 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? velkou většinou schváleno. A nyní pozněvací návrh 207. Kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 26 pro, 29 proti. Zamítnuto, 4 se zdrželi. 208 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina proti, zamítnuto. Pozněvací návrh 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Prosím, zahajuji hlasování. Ještě tři nám chybí. Uzavírám hlasování. 30 pro, 29 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Tak a nyní 210 respektive 210, kdo je pro? Kdo je proti? Stejně tak nejasná situace jako předtím. Prověříme, zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. 30 pro, 28 proti, jeden se zdržel, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 212. Kdo je pro? Proti? Musíme opět prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 31 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Zamítnuto. A nyní 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to je zamítnuto, ale musíme to ještě jednou prověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 30 pro, 28 proti, jeden se zdržel, schváleno. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět většina proti, už to vidím, musíte více zvedat ruce, pak to uvidím lépe. Zamítnu to. 215, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 29 pro, 29 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti. Velkou většinou zamítnuto. 218. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 219 pro, proti, prověříme, nemám to přesně v oku. Takže EPP je pro, dobře, tak to bylo schváleno v tom případě. Je to jasné. A dostáváme se tím pádem ke kompromisu číslo 22. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. Kompromis číslo 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou schváleno. A pak pozněvací návrh 225 je shodný s návrhem 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to prověřit. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale těsně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, schváleno. A nyní 227 pro, proti, Velkou většinou zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? S několika málo protihlasy schváleno. Pozněvací návrh 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina to zamítla. Dostáváme se nyní k pozněvacímu návrhu 233. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme prověřit, je to těsné. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 29 proti, 3 se zdrželi, zamítnuto. 234 pro, proti, Myslím, že když EPP zvedne více ruce, tak je to zamítnuto. Dobře. 235 se shoduje s 238. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Nebyla to jasná většina. Zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 28 pro, 31 proti. 236 pro. Proti. Opět těsně, ještě jednou prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 30 pro, 28 proti, jeden se zdržel, schváleno. A nyní pozněvací návrh 237. Kdo je pro? Proti? Stejná většina, myslím, ale nejsem si jist, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 31 pro, 28 proti, schváleno jako předtím. Kompromis číslo 26, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? S několika protihlasy jedním zdržením schváleno. Oddělené hlasování 239 eh, ve třech částech. Máte to ve svých podkladech. Část první, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, velkou většinou schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, rovněž velkou většinou schváleno. A část tři, kdo je pro, proti, to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Chybí nám ještě čtyři. A nyní uzavíráme. Dva zdá se, jeden nechce. Dobrá. Končím hlasování. 28 pro, 27 proti, 3 se zdrželi, schváleno. A nyní se dostáváme k 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrží? Ano, musíme to prověřit. Opět zahajuji hlasování. Téměř končíme. Ano, nyní uzavírám hlasování. 31 pro, 25 proti, 3 se zdrželi, schváleno. 246 e, e, odpadá 247. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Stejná většina, schváleno. Můžeme to prověřit, chcete-li. Prosím, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 33 pro, 25 proti. 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Prověříme to tež. Myslím, že to bylo schváleno. Ještě dva. Uzavírám hlasování. 28 pro, 29 proti, zamítnuto, jeden se zdržel, 249 pro, proti, zdrželi se velkou většinou schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se velká většina. Schvaluje kompromis 32 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 254 pro, proti, musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, zamítnuto, jeden se zdržel. Takže 256, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, stejná většina a se zdržel? Takže ověříme. Zahájí hlasování. Končím hlasování. 36, 26, 30 proti, takže zamítnuto. 257, a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 258. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většinou, velkou většinou přijato. 259. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, myslím. Ano, zamítnuto. 264. Kdo je pro? Kdo je proti? zbytek zamítnuto. 262, kdo je pro, kdo je proti, znovu nejasné, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ano, 28 ne. Přijato. O, a jeden se zdržel. 261. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Přijato. Myslím. Pardon, zamítnu to. Opravuje se pan předseda. Končím hlasování. 28 ano, 29 eh, proti, 2 se zdrželi zamítnuto. 263 a 265 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím je zamítnuto. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Znovu těsné, musíme uvěřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 pro, 30 ne, jeden se zdržel. 268, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Já myslím, že je to stejná většina, ale musíme ji uvěřit. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, eh, zamítnuto. 269, eh, kdo je pro, kdo je proti, většinou, velkou většinou zamítnuto. 267, kdo je pro, kdo je proti, těsně, myslím, odmítnuto, musíme to uvěřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden chybí, to je 1, 9, 20, 29 ne. Zamítnuto. 270. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Znovu těsné uvěříme. ano, 28 ne, jeden se zdržel, přijato. 272, kde je pro? Kde je hrati? Znovu nejasné, znovu to musíme ověřit. Jsou to všechno těsné výsledky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 k 29 zamítnuto. 273. Kdo se zdržel? Přijato. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Většinově, když to vidím dobře, jestli to vidím dobře, EPP bylo pro nebo proti? Pro. Tak je to přijato. Dobře. Kompromis číslo 40. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ti, <laughs> jako vždycky, kdo se zdržel? Ano, jeden se zdržel a tři byli pro. Takže 278. Kde pro? Kde proti? Většinou uh, proti. Zamítnuto 279. Kde pro? Kde proti? Musíme uvěřit, protože uh, frakce nehlasovaly jednotně. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Jeden nechce. Teď. 31 a pro, 28 proti. Přijato. 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Několik se jich zdrželo a pro... přijato. 282. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět těsné rozhodnutí, musíme uvěřit. Ještě dva. Končím hlasování. 20 ano, 37 proti. Jasně, zamítnuto. 282. Kde pro? Kdo je proti? Stejná nejistota, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 a 27. Přijato. 283. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak musím to ověřit zase jako většina. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28, 28, 29 pro, 28 se zdrželi, 2, 2 se zdrželi, přijato. 284, kdo je pro? Kdo je proti? Opět ověříme. Je to líto. Zahajuji hlasování. Ještě dva. Končím hlasování. Jeden nebude hlasovat 28. 28, dva se zdrželi zamítnuto. 285, eh, kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> Kdo se zdržel? Ještě jednou ověříme, uvolám se. Se vždycky je to o jeden, dva hlasy. Zahajuji hlasování. devět pro, 29 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Teď kompromis 43a nový. je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většinou eh, přijato kompromis 44a. Nový, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou přijato. Kompromis 46, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou přijato. Teď se dostáváme k 290, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Myslím, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden nechce hlasovat. Nemusí. 29 ku 29. Zamítnuto. 290 291 92 a jsou stejné. Kdo je pro, kdo je proti, protože velká většina proti, zamítnuto. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je, myslím, zamítnuto. Uvěříme. Ještě jeden. Teď máme 8,58. Každopádně jenom 15 pro. Takže teď 295. Kdo je pro? Kdo je proti? jako většinou proti. 293, kde je pro? Kde je proti? jako většinou zamítnuto. Kompromis 48, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Velká většina je pro. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 302. Kdo je pro? Kdo je proti? musíme uh, hlasovat elektronicky. 302. Končím hlasování 28 pro, 28 proti, 2 se zdrželi. Zamítnuto. 303. pro mě za mě to můžeme by bylo tak těsné, že to klidně můžeme zopakovat. Není nikdo proti. Takže opakujeme znovu, kdo je pro elektronický telefon. Zahajuji hlasování. 302. Tím dávejte pozor. Přijel to. 32 pro. 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 304. kde je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Ještě tři. Ještě jeden. Končíme. 23 pro, 30 proti. Zavítu to. Třista pět. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou pro. 306, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 306 ověříme. Končím 29 pro, 29 eh, proti, jeden se zdržel, zamítnuto. Kompromis 53, kdo je pro, kdo je proti, velkou většinou přijato. 309. Kdo je pro? Kdo je proti? Po každé to vidíme eh, stejně, ověříme. Dvacet devět ku dvaceti devíti, eh, zamítnuto. 310 a 311 jsou totožné, kdo je pro? Kdo je proti? Řekl bych zamítnuto, ale nevidím všechny ruce. Musíme to ověřit. Končím hlasování. 29 pro, 28 proti, jeden se zdržel. Přijato. 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Tatáž situace, ověříme. Končím 28 k 28. Dva se zdrželi. Zamítnuto. Kompromis 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 316. Kdo je pro? Kdo je proti? Uvěříme. Končím hlasování. 32 pro, 23 proti, 3 se zdrželi přijato. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak EPP byla jak? Dobře. Jeho mikrofon. Děkuji za ponaučení, říká pan předseda. Přijato. Třista devatenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. 30 ano, 25 ne, 2 se zdrželi, přijato. 320. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 321, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Bohužel, já jsem eh, to na hlasování ani nepožádal. Ještě dva. Končím hlasování 28 pro, 28 proti a dva se zdrželi zamítnuto. Kompromis 57. Kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Většina velká 20, 327. Kdo je pro? Kdo je proti? Znovu musíme odhlasovat eh, těsné. Ještě dva. Končíme. 30, ano, 26 ne. Přijato. Kompromis 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 332. Kdo je pro? A procedurální poznámka ano. Pane předsedo, já mám <clears throat> ústní pozměňovací návrh a omlouvám se, že jsem to neřekla všem politickým skupinám, jenom některým. Takže to znění, které navrhujeme, je následující. Lituje, že řečnice je přerušena. Omlouvám se, tak já jsem myslela, že teďka řešíme 340. Aha, tak to teprve přijde, děkuji. 333. Takže 333, kde pro? Pardon, 32. Omlouvá se pan předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? A znovu budeme muset hlasovat elektronicky. Je to líto. pro, 28 proti, jeden se zdržel. Přijato. 333. Kde je pro? Kdo je proti? To je stejná situace, musíme pokračovat elektronicky. Ještě jeden a končím hlasování. 27 pro, 27 proti, 3 se zdrželi. Zamítnuto. Eh, kompromis 59 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, prosím. Pane předsedo, někteří matematičtí odborníci vypočetli, že tímto způsobem nám bude hlasování trvat čtyři hodiny. Bylo by tedy možné, abychom hlasovali o kompromisech jenom zvednutím ruky, a pouze některé pozměňovací návrhy ověřovali elektronicky. Myslím, že to by nám ušetřilo čas. Ne, bohužel, Perváš, to nejde, protože ta většina se pořád mění. U každého pozměňovacího návrhu máme jinou eh, většinu. Na kompromisu jdou rychle. Můžu anglicky? Můžeme tedy hlasovat o všech kompromisech zvednutím ruky a u jednotlivých pozměňovacích návrzích to můžeme ověřit rovnou elektronicky, aniž bychom předtím zvedali ruku. Tak jsem to myslela. Yes. Ano, tak to je možné, říká pan předseda. Oral amendment von Anna. Uh, thank you. Teď ústní pozměňovací návrh Anny. Would read, regrets that... Takže litujeme, že od roku 2011 do roku 2014 Evropský eh, bankovní dohled a daňové úřady nedávali, eh, nevěnovali pozornost eh, převodům z Portugalska do offshoreových zařízení, kdy došlo k převodu na 10 miliard eur většinou do Panamy, z níž 8 miliard byly na žádost korporací, které jsou propojeny s grup Espiritu Santo před eh, pádem banky Espiritu Santo, ale v době, kdy regulátoři už byli připraveni jak banku, tak skupinu prošetřovat. Grup Spirit Santo podplatili bývalého premiéra Sokratese, podle nedávných obvinění veřejného státního zástupce, eh, který spustil eh, soudní řízení. Ja, äh, gibt's Einwände dagegen? Máme nějaké uh, námitky proti? Bylo to předloženo. Normálně bychom o tom mohli hlasovat. Dobrá, takže o tom budeme hlasovat. Kde pro? Prosím? Nejde o to, že teď jsou tady čtyři námitky, takže äh, se o tom nesmí hlasovat? Já si myslím, že není v pořádku, aby takové je to poz, podstatný pozměňovací návrh eh, s těžkými obviněními, eh, že někdo byl eh, v obviněn z uplácení, je tady najednou předložen a bez, měli jsme čas to přeskoumat. Bylo to v hlasovacím seznamu, bylo to změněno jenom v jednom bodě. Na kde to tedy bylo uh, změněno? Já si myslím, že to je úplně nový text. V textu je to eh, řečeno, co bylo změčeno. Eh, období, kdy Portugalsko bylo pod, trojk, eh, pod sledováním trojky a brutálně zvýšilo zdanění občanů a mm, malých a středních podniků. To je škrtnuto. Takže o tom můžeme normálně hlásit. Je to skutečný ústní pozměňovací návrh, včas oznámený. Dobře, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet devět, ano, šest proti, tři se zdrželi. Přijato. Takže teď už jenom uh, elektronicky, jak navrhl Pervánč. 342 elektronicky. Padesát pět pro, dva se zdrželi, přijato. 343. Zahají hlasování. Ano, končím hlasování. 6 ano, a 50 ne, zamítnuto. 344. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro. Nikdo se nezdržel. Tak to bylo zhruba stejně rychle jako zvednutím ruky. 345. Zahajuji hlasování. Končím hlasovat 29 pro, 27 proti, 20 zdrželi přijato. 346. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 ano a 29 proti. Zamítnuto. Kompromis 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou přijato. 352. Zahajuji hlasování. Ještě jeden? 6 ano, 50 ne. Jasně zamítnuto. 353, kde je pro? A pardon, zahajuji hlasování. Ještě pět chybí. A když chybí 10, tak musím zohlednit. 28 ano, 27 eh, ne, přijato. 354. Závěr hlasování. Končím hlasování. 28 k 28. nezamítnuto. 355. Závěr hlasování. Končím hlasování. 30 ano, 27 ne, e, přijato. 356. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 26 proti. 357. E, Zahajuji hlasování. 27 ne, 29 ano, přijato. 361. Zahajuji. Ještě ne. Takže končíme. E, zamítnuto. 360. Zahajuji. Končím. 27 a ano, 28 ne. Zamítnuto. 362. Zahajuji hlasování. Close. 12 já, 12 pro, 42 proti, jeden se zdržel, zamítnuto. 364. Zahajuji hlasování. Ne, promiňte, 363, opravuje se předseda, zahajuji hlasování. Pravděpodobně velkou většinou schváleno. 46 pro, 8 proti, 2 se zdrželi. 364, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 2 pro, 53 proti, 2 se zdrželi. Takže to by se dalo zjistit i aklamací. Zamítnuto. 365. Zahajuji. Uzavírám. 28 pro, 26 proti, den se zdržel, schváleno. 366. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 34 pro, 21 proti, den se zdržel, schváleno. Z 367 hlasujeme pouze o druhé části, protože první část byla již pokryta. Kdo je pro? Proti? Ano. Hlasujeme elektronicky, běží to. Dvacet devět pro, dvacet sedm proti, jeden se zdržel, schváleno. A dostáváme se k pozněvacímu návrhu 368. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 27 proti, 1 se zdržel, schváleno. 369 Uzavírám hlasování. 31 pro, 25 proti, jeden se zdržel, schváleno. 371. Uzavírám. 13 pro, 43 proti, jeden se zdržel. 372, 373 se shodují. uzavírám. 31 pro, 34 proti, 21 pro, 34 proti, Den se zdržel, zamítnuto. 370, zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. 29 pro, 27 proti, jeden se zdržel, schváleno. 375, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 29 pro, 26 proti, jeden se zdržel, schváleno, jeden se zdržel. 376, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 28 pro, 27 proti, Den se zdržel, schváleno. 374. Zahajuji. Uzavírám. 28 pro, 27 proti, jeden se zdržel, schváleno. 377. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. 28 pro, 27 proti, 1 se zdržel, schváleno. 380. Ne, promiňte, opravuje se předseda 378. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 46 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, schváleno. 380. Uzavírám hlasování. 28 pro, 27 proti, schváleno. 382. Uzavírám. 26 pro, 30 proti, zamítnuto. 381. Zavírám hlasování. 29 pro, 27 proti, jeden se zdržel, schváleno. Kompromis číslo 80 velkou většinou schváleno. 386 elektronicky. Zavírám. 3 pro, 52 proti, 20 zdrželi zamítnuto. 387 zahajují. uzavírám. 29 pro, 25 proti, 2 se zdrželi, schváleno. 388, zahajuji hlasování. Uzavírám. 28 pro, 24 proti, 3 se zdrželi, schváleno. 391. Zahajuji hlasování. Ještě nám tři chybí. Ještě někdo? Nemusíte, uzavíráme. 28 pro, 26 proti, den se zdržel schváleno. A nyní 393. Zahajuji. Uzavírám. 7 pro, 48 proti, jeden se zdržel. Ano, prosím. Mám pouze takový podnět. Návrh kolegyně Pervanš eh, nám to celé zrychlil. Bychom mohli být ještě rychlejší, kdybychom neopakovali výsledky, pouze zvedali ruce, každý to vidí. Takže když se dohodneme, že během eh, pěti sekund eh, se bude hlasování končit a každý bude mít eh, tuto lhůtu na zvednutí rukou, byli bychom ještě rychlejší. Takže navrhuji takto postupovat. Já bych měl alternativu, požadovat méně rozděleného hlasování. To by byla skutečná alternativa po jednáních o kompromisech. Ale dobrá. Ano, ano. Ano, vím, vím, kdo to požadoval. Dobrá, takže nyní jsme dospěli k číslu 395. Uzavírám. Schváleno. 396. Uzavírám. Schváleno dvěma hlasy. 397. Uzavírám. Schváleno pěti hlasy. 399. Uzavírám. 28 pro, 27 proti, schváleno. 400. Ještě nám několik chybí. Uzavírám. 28 pro, 27 proti. O jeden hlas schváleno. 403. Uzavírám. 28 pro, 26 proti, 2 se zdrželi, 402. Uzavírám. 30 ku 26 schváleno, 404, 405, 405 se shodují, zahajují hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 406 Uzavírám. 29 ku 25 schváleno, 407. Ještě nám několik hlasů chybí. 29 ku 26 schváleno, 401. respektive to odpadá a kompromis 88. Kdo je pro? Schváleno. Číslo 413. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 414. Chybí nám ještě tři, protože jsou to vždycky těsné výsledky, tři asi nechtějí, takže uzavírám. 46 pro, 7 proti, jeden se zdržel, schváleno velkou většinou. 415. Uzavírám. Schváleno. 416. Uzavírám. Schváleno dvěma hlasy 417. 417. schváleno. 418. Schváleno rovněž čtyřmi hlasy 419. Zavírám. 28 ku 27, jedním hlasem schváleno. 420. Uzavírám. Zamítnuto. 421. Uzavírám. O jeden hlas, jedním hlasem zamítnuto. Kompromis číslo 97. Velkou většinou schváleno. 425. Zamítnuto 426. zamítnuto. 427. 427. Ještě dva nám chybí, kteří zasunuli své hlasovací listky do zařízení nebo hlasovací karty. Uzavírám. Zamítnuto. Čtyřista dvacet osm, čtyřista dvacet devět se shodují. Zahajují hlasování. a prosím, abyste se všichni účastnili, abychom rychleji skončili. Nejsem ochoten prohlašovat, že končíme, když ještě deset kolegů neodhlasovalo. Je to zcela normální postup, každý má na to právo. Takže zamítnuto 430. Uzavírám. Zamítnuto. 431. Zamítnuto 432. Čtyřista třicet dva. schváleno, 434 a 35 se shodují a 436. Uzavírám. Zamítnuto. 437. Jde to rychle, když dává mluvčí socialistů a demokratů pozor. Zamítnuto. 438. Ano, aklamací bychom to už dávno vyřešili. Zamítnuto. 433. Uzavírám. Zamítnuto. 439 a 440 se shodují. Zamítnuto. 442 zamítnuto. 441 uzavírám, zamítnuto. 443 a 444 se shodují. zamítnuto. 445 Prosím kolegy, aby odhlasovali. Zavírám.

28 k 26 schváleno o dva hlasy. 453. Dvacet osm ku dvaceti sedmi schváleno jedním hlasem, devět. Chybí nám ještě několik. Zamítnuto 449. A nyní 450, 450. Ano, o 449 se požádalo zvlášť, takže 450. Dvacet osm ku dvaceti sedmi schváleno, 450 50. Třemi hlasy schváleno. 451 odpadá. Dobře. Respektive 451 neodpadá. Hlasujeme. Končím hlasování. O jeden hlas přijato. 452. Přijato. 456 a 7 eh, jsou podložené.

zdržel asi přijato. 460. zamítnuto. 461. Stejný počet hlasů zamítnuto 464.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

473 a 474 jsou totožné. Zamítnuto 476. 3 přijato. Kompromis 113. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 482 elektronicky. Zamítnuto. to. Kompromis 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou přijato. 486 a 7 jsou totožné. Skončíme zamítnuto velkou většinou 488. 28, Zamítnu to. Zamítnuto. 491. O tři hlasy eh, zamítnuto. 116, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou přijato. 495. Končím. Zamítnu to. 497. 14 zamítnuto, 498. Končím hlasování. Zamítnuto. 501. Přijato. 499. Končím. Stejně hlasů zamítnuto. 500. Zas přijato. 503. A 505 dohromady. Zamítnuto. 506. zamítnuto o jeden hlas. 507. O dva hlasy zamítnuto, 508. Ještě chybí několik končíme. Jasně, zamítnuto. 509. Končím hlasováním. Zamítnuto. 510. Končíme zamítnuto. Kompromis 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou většinou přijato. 120. Pád pro 514. Elektronicky. Dvacet sedm Zamítnuto. 521. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 521. Znovu elektronicky. Končím hlasování. 520. 26 ku 27. Zamítnuto. 222. 522, pardon. Končím. Zamítnuto. 523. 525 zamítnuto. 525 to je ten následující. 23 byla zamítnuta, tak to je 25. Končím hlasování. Přijato 526 a 34 jsou totožné. 15, Přijato. 527. Končím hlasování. Opět hlasů přijato. 528. Končím hlasování. O dva hlasy e, zamítnuto. 529 a 535. Končím. O jeden hlas přijato. 530. Končím. 28 bod 28, zamítnuta. 531. Končím. 29 k 28 přijato. 532. Končím hlasování. Zamítnuto. 533 a 36 jsou totožné. Končím hlasování. Odvaha se zamítnuto. 537. skončím hlasování. Přijato. 538. Ještě chybí několik, končíme. O jeden hlas e, eh, zamítnuto. 541. Končím hlasování. O jeden hlas přijato. Kompromis 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Velkou eh, většinou přijato. 593 eh, elektronicky. Ještě to několik chybí. Přijato o tři hlasy. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? dál si proti. tři se zdrželi. 525. Pětset eh, padesát tři podle mého seznamu. Zamítnuto pět. 6 chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 556. Končím. Přijato. 358. Končím. Zamítnuto. 557. Končím. Přijato. Kompromis 130. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, větší, velkou většinou přijato 563. Končím. Přijato. 564. Končím hlasování. Přijato. 565. Ještě jich několik chybí. Přijato. 567 pardon, 6, 566. Končím. Přijato. 567. Končím. Přijato. 570. Ještě několik chybí. Končím. Přijel to. 569. Končíme. Přijato. 572. Ještě několik chybí. Končím. Přijato 28 27, 573 a 74 jsou totožné. šest kolegů. Pořád to, jde, pořád, pořád je to těsné. Už dvě asi přijato. Teď kompromis. Teď 576. No, pět, pardon. Přijato. Kompromis 136. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Nikdo. Velkou většinou přijato. 584 elektronicky. Zamítnuto. 585 elektronicky. Zamítnuto. 587. Elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 500. 86. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 588. Přijato velkou většinou. 591. zamítnuto. 589. Eh, Přijato 590. pár chybí skončím. Přijato. 592. Zamítnuto 594. Eh, 7 chybí. Končím. Zamítnuto. 596. Končím. Přijata. 500 E. Eh. 97 odpada, 595. Ještě několik končím. Přijato. 605, ten zbytek odpadá mezi tím. 607. Končím zamítnuto 606. Šestset šest. přijato jako 64. Budeme o dva hlasy přijato 612. Končím. Zamítnuto. 615. Totožné s 616. Ještě na opět čekáme. Zamítnuto. 619. Zapomenuto, eh, a teda zamítnuto, 618. Končím zamítnuto o dva hlasy. 627 e, zamítnuto 628 Zamítnuto. Kompromis 146. Kdo je pro? Proti? Dva jsou proti, jeden se zdržel, schváleno. A nyní se dostáváme k 642. Kdo je pro? Tedy hlasujeme elektronicky, děkuji. Sice to nejde rychleji, opět rozhodnutí těsné o jeden hlas. E, dva kolegové ale nehlasovali. Tak a nyní 643. Tři nám chybí. Uzavírám. 28 ku 28 zamítnuto. 645. uzavírám. Dvěma hlasy zamítnuto. 646. Schváleno. 648, 649 jsou totožné.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 O dva hlasy schváleno 652. Schváleno 653. s dvěma hlasy schváleno. 654. Schváleno. 656. Ve dvou částech. Ale hlasujeme pouze o části první, nikoli o druhé. Angenommen. Schváleno. 659 a to je jmenovité hlasování na žádost zelených. Ještě dva nám chybí. 47 pro, 10 proti, schváleno. 661. Zahajujeme hlasování. Uzavírám hlasování. Jedním hlasem schváleno. A nyní kompromis 153. Kdo je pro, kdo je proti? E, dva protihlasy, kdo se zdržel? Takže schváleno. 666 elektronicky. zamítnuto dvěma hlasy a nyní 667. Schváleno. A nyní ústní pozměňovací návrh našeho kolegy Kazy už eh, to přednesl, takže to nemusíme opakovat. Elektronické hlasování rovněž i v tomto případě. Ne, to není jmenovité hlasování, ale elektronicky. To už bylo předneseno eh, v úvodu. Ústně přednesený pozměňovací návrh. A nejsou tam jmenovány žádné strany. Ještě nám chybí čtyři. šest pro, dva proti, nikdo se nezdržel, takže srdečně děkuji za tento pozměňovací návrh. My to ještě rozdáme eh, písemné podobě sekretariát to rozdá. Nyní nám zbývá ještě několik stran úvodních ustanovení, recitálů. Otázka je, zdali budeme hlasovat aklamací anebo elektronicky. Takže aklamací. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Schváleno. Návrh číslo dva, pro? Elektronicky prověříme. Takže schváleno tři hlasy, eh, číslo tři, kdo je pro? Totež budeme dále hlasovat už elektronicky. Číslo tři elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám dvěma hlasy. Schváleno číslo čtyři elektronicky. Čtyři nám ještě chybí. Uzavírám. Zamítnuto. Návrh pět Elektronicky. Zavírám. Schváleno, návrh 6. Uzavírám. Schváleno velkou většinou. Návrh číslo 10. Kdo je pro? Vidím velkou většinu, potom nemusíme hlasovat elektronicky. Schváleno. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Velká většina pro. Schváleno. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Velká většina schváleno. Návrh 12. Musíme prověřit elektronicky. Chybí nám ještě tři hlasy. Takže jedním hlasem schváleno, jeden hlas schváleno návrh číslo 13. Opět je to sporné, takže elektronické hlasování. Prosím, abyste hlasovali, protože jsou to vždy těsné většiny. Chybí nám ještě dva hlasy. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. O čtyři hlasy. Ča, číslo 15 elektronicky. Můžeme aklamací kdo je pro? A teď eh, hlasujeme elektronicky, většina je pro. Návrh číslo 16. Elektronicky. Ještě nám několik hlasů chybí. Můžeme uzavřít. Schváleno čtyři hlasy. Číslo 17 pro, proti, velká většina byla pro, schváleno. Návrh 18, to je sporné, hlasujeme elektronicky. Ještě nám chybí pět hlasů a můžeme uzavřít. Schváleno. Návrh číslo 19 elektronicky. Sedm nám ještě chybí hlasů. Můžeme uzavřít. 28 pro, 27 proti schváleno. Jsou to všechno velmi těsná rozhodnutí. Prosím, abyste se účastnili všichni. Návrh číslo 20. Elektronicky hlasujeme. Uzavírám. 29 ku 28 schváleno. 21 následuje. Chybí nám ještě tři. Uzavírám. Schváleno. Či, čtyřmi hlasy. Návrh 22. Elektronicky. schváleno. Návrh číslo 23. Chybí nám ještě sedm hlasů. A nyní ještě šest, ale já už uzavírám. Takže třemi hlasy schváleno. 24 24, návrh 24. Uzavírám. Schváleno. Návrh 25. Ještě sedm hlasů. Uzavírám. Schváleno návrh číslo 26. Třemi hlasy zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Dva se zdrželi. A kdo se, kdo se zdržel? 2 proti, velkou většinou schváleno. Číslo 33. Velká většina je pro, jak vidím. Takže tady ale ještě běží elektronické hlasování, můžete se zúčastnit ještě. Uzavírám hlasování. 50 pro, 7 proti. Bod 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina je proti, zamítnuto. Kompromis velké E a velké E malé a. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden se e, zdržel, dva protihlasy. Takže kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden protihlas jsem viděl, velká většina pro. Dále 41 elektronické hlasování. Ne, ne, aklamaci, kdo je proti. Takže jasná většina je proti. Dokonce pan Coburn hlasoval proti. E, číslo 42. Kdo je pro? To je sporné. Prověříme elektronicky. 42. uzavírám. Jedno EPP navíc. Stále ještě někdo se musí předběžně stáhnout. Ano, děkuji, pane kolego. O čtyři hlasy to prošlo a nyní číslo 43. 43 elektronicky. Zahajují. 28 ku 27, jeden se zdržel, schváleno. 45. To je také sporné, takže elektronicky. Chybí nám ještě tři hlasy a nyní ale uzavíráme. Schváleno. A nyní návrh číslo 46 elektronicky. Ještě tři. Uzavírám. Schváleno třemi hlasy. Dále číslo 49. Kdo je pro? To je sporné, takže elektronicky prověříme. 28 ku 28, jeden se zdržel zamítnuto. Eh, nyní 52 elektronicky. Ještě nám dva hlasy chybí, je to těsné. Zamítnuto velkou většinou, 35. 53 aklamací. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Několik protihlasů i e, zdržení, ale schváleno. Číslo 54. To je sporné, takže prověříme elektronicky, ano. Chybí nám ještě 10. Dobře, zavírám. 29 ku 26 schváleno a nyní se dostáváme ke kompromisu I. Kdo je pro? Většina je pro. Schváleno. A dále se dostáváme k návrhu 57 od Ani Gomeš. Kdo je pro? Kdo je proti? Několik protihlasů, ale eh, většinou schváleno. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Tři protihlasy. Kdo se zdržel? Nikdo. Velkou většinou schváleno. A nyní se dostáváme k návrhu číslo 32. To je sporné, elektronicky prověříme. Uzavírám. Zamítnuto. Šesti hlasy. 67. Vidím většinu pro, kdo je proti. Liberálové, AEKR, AFD. E ale je to jasnou většinou schváleno. 68. Kdo je pro? Většina proti. Opět titíž, kdo se zdržel, takže většinou schváleno. A nyní kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, dva protihlasy, ale velká většina to schválila. Číslo 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Dobře, velkou většinou zamítnuto. 79. Kdo je pro? velkou většinou schváleno, 80, kdo je pro, rovněž velkou většinou schváleno, 81. Ne, to je sporné. Sporné prověříme elektronicky, 81. Zamítnuto. 82 pro, velká většina schváleno. 83. Kdo je pro? Čtyři jsou pro, kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže dva protihlasy schváleno. Kompromis P. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva protihlasy. Kdo se zdržel? Jeden. Schváleno. A nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu 127. 127. Ano, hlasujeme elektronicky. Dobře, uzavírám. Velkou většinou zamítnuto. 93. Pro? Proti? Schváleno. 94 pro, proti, kontroverzní, takže eh, elektronicky prověříme. 27 pro, 28 proti, takže jedním hlasem zamítnuto. A nyní kompromis Q, písmeno Q, kdo je pro? Pro, proti? Tři proti hlasy, kdo se zdržel? Schváleno. 102. To je sporné, prověříme elektronicky. 28 pro, 29 proti zamítnuto. A nyní 103, 104 jsou totožné. Ale je to sporné, tak hlasujeme elektronicky. Dvěma hlasy schváleno 105. To je sporné, musíme prověřit. Uzavírám. Zamítnuto. 106. 106 EPP. Pro? Proti? Zdrželi se velkou většinou schváleno. A nyní kompromis číslo S, nebo písmeno S. Kdo je pro? Proti? Tři protihlasy, jak kdo se zdržel? Nikdo? Schváleno. 110. Kdo je pro? To je sporné, budeme hlasovat elektronicky. Noch fünf. Ještě pět. Uzavírám. Schváleno. 111. Rovněž sporné. Zavírám hlasování. Rovněž schváleno. A nyní kompromis písmeno T. Kdo je pro? Proti? Jeden protihlas, kdo se zdržel? Jeden schváleno. A nyní 116. Kdo je pro? To je kontroverzní, takže elektronicky prověříme. Uzavíráme. 28 ku 28 zamítnuto. A nyní následuje 117. Rovněž sporné, takže elektronické hlasování. Jeden to právě vytáhl. Uzavírám. 28 k 27 schváleno. 118 odpadá. Kompromis písmeno B. Kdo je pro? Proti? Dva protihlasy, tři protihlasy. Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní 122. To je sporné elektronicky. Uzavírám. 29 ku 28, jeden se zdržel schváleno. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se dva protihlasy a nyní se dostáváme ke kompromisu VA. Kdo je pro? Proti? Tři protihlasy kdo se zdržel? Schváleno. A následuje 128. To je sporné, prověříme elektronicky. Dvacet ku dvaceti osmi, jeden se zdržel schváleno a nyní konečné hlasování. Ano, prosím. Pan koordinátor a EPP bych chtěl požádat o desetiminutovou pauzu, prosím. I look, I look to the watch. Dívám se na hodiny, takže dám vám pět minut. Pět minut nám dáváte, pane předsedo, ano. Next step.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 Maybe you can ask for the understanding. I, I don't know. Yes, this is the right one. This is the right one. Yeah, right. okay. But they might have a different one, so... Yeah, I don't know it. Okay, so wir... Ich bitte alle Platz zu nehmen. Wir... Prosím, aby všichni opět zaujali svá místa, protože nyní můžeme přistoupit ke konečnému hlasování. A mohu-li si dovolit poznámku před tímto konečným hlasováním? to, že včera večer i dnes ráno jednotlivé frakce požadovaly ještě asi stovku dílčích hlasování, to je téměř nepřijatelné pro naši praxi. Za normálních okolností by politické skupiny měly mít e, lepší a kratší hlasování. Proto e, zjevně ta přestávka ze strany EPP. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit před konečným hlasováním? Nikoli. V tom případě můžeme přistoupit k konečnému hlasování, kde pak máme Anitu. So, ja, wir, wir, so, wir, Markus, kom? Markusi, pojď. A nyní přistoupíme k konečnému hlasování o takto upravené právě elektronické jmenovité hlasování. Kdo je pro? Chybí nám ještě 14. Ještě 8. Je někdo v místnosti, kdo nesedí na svém místě? Ještě 6, 5, 4, 3, tak. Prosím, pane kolego Balci, máte slovo. Já bych chtěl požádat, chtěl bych požádat, aby eh, se zjistilo, zdali kolega Paul Tang spolu s námi hlasoval, protože není přítomen. Není přítomen, ale právě hlasoval pan Paul Tang. Mohl byste to zjistit? to nejde, protože ten, kdo není přítomen, nemůže hlasovat. Mohl by někdo vytáhnout hlasovací kartu pana kolegy Tanga ze zařízení? Jinak to budeme veřejně řešit, kdo ze socialistické frakce hlasuje za jiného kolegu. Takže ještě nám chybí dva Hlasovalo 55 a tím pádem uzavírám hlasování. 47 pro, 2 proti, 6 se zdrželo a tím velkou většinou je zpráva schválena. Pane kolego Tang, byl jste nápadný a přitom jste nebyl přítomen. Eh, nebyl jste přítomen a hlasoval jste pro. To ale nejde, není přípustné, aby jiný kolega eh, za eh, absentujícího hlasoval. Během předchozího období byl z parlamentu vyloučen kolega, který takto postupoval. V případě Marine Le Pen jsme dokonce zahájili řízení pro porušení. To tedy platí pro všechny. Já přesto děkuji všem za e, toto obtížné hlasování a za těžkou práci zpravodajů a stínových zpravodajů. My nyní první část uzavíráme s tím, že návrh zprávy byl schválen velkou většinou. Já vám srdečně děkuji a nyní e, můžeme přistoupit ke druhé části v naději, že to proběhne rychleji. Prosím. Napřed má slovo Peter Simon. Toiletten? Is it possible we could have a... Promiňte, je možné, abychom eh, si udělali hygienickou pauzu? My začneme s dalším hlasováním za pět minut, takže eh, můžete odejít na krátko. Deset minut, prosím. OK, also bitte, Pervenche. Äh, Pervenche, benimm dich jetzt mal und lass hier nicht die... Pervonč, prosím, chovej se slušně. Pýta Simon má slovo. Prosím o klid, říká pan předseda. Je to skutečně vážně míněná prozba. Zpráva, kterou máme před sebou, má opět 56 stran. Máme tam více kompromisů než předchozí. Přesto přeze všechno budeme potřebovat asi o hodinu, minimálně o hodinu déle, než bylo původně plánováno, pokud nezrychlíme výrazně. A ostatně nikdo není povinen hlasovat. A když pan eh, předseda pět vteřin po zahájení hlasování hlasování skončí, tak má na to právo a pokud jste do té doby neodhlasovali, je to také vaše právo. Takže žádám, aby pan předseda po pěti vteřinách od zahájení hlasování, hlasování uzavřel a aby nečetl ehm, výsledky hlasování. Předseda tento návrh nepřijímá, ale eh, odporuje co nejrychleji, ale trvat na tom, eh, že pět nebo šest kolegů eh, nebude hlasovat, pokud nebudou dostatečně rychlí, to není v pořádku. Eh, takže já nyní začínám s tím, že chci postupovat korektně. Je věcí frakcí, ehm, že požadovali oddělená hlasování, nikoli moje. Takže nyní můžeme zahájit hlasování o návrzích doporučení. Doch, it's made, it's made. In, in five minutes. Yeah, not in 15 minutes. Okay, Excuse me. Yeah. So, please. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, okay. We start the vote, compromise number one. Zahajujeme hlasování kompromis 1. Prosím, Rozáty. Pane předsedo, já chci poprosit kolegy, aby odložili hlasování k této záležitosti, protože Nema, nevím tedy na kdy, ale řada poslanců naší skupiny musí v tuto chvíli odejít, protože má jiné povinnosti. My jsme bohužel neplánovali, nebo aspoň někteří z nás jsme nepočítali s tím, že by to trvalo tak dlouho. Takže mám tuto skromnou prozbu, abychom odložili hlasování, našli na to jiný den a jinou hodinu. Nein, das ist ein Antrag des... Ne, to je návrh koordinátora frakce EPP. Ano, moment, počkejte. Pervanč, ty tady eh, rebeluješ, jako kdybys nebyla bývala pět let předsedkyní výboru. Ano, platí to i pro tebe, tato běžná pravidla. My jsme se rozhodli do 17.30. To nedodržíme, to se nepodaří. Otázkou je, eh, o kolik déle budeme muset pracovat eh, na základě těchto podkladů, kde je celá řada e, odděleného hlasování. Určitě to bude trvat do čtvrt na sedm, pokud e, si pospíšíme. A nyní pervanš. Vážený pane předsedo, je pravda, že jsem dříve byla na tom e, náročném místě, kde sedíte teď vy, ale to, že budeme hlasovat ve dvou zasedáních, oddělených zasedáních, to jsme nikdy nedělali. To by bylo skutečně velice zvláštní, pokud bychom tady měli skončit ještě předtím, než ukončíme hlasování, protože nedokážeme dohlasovat do konce, tak navrhuji, abychom to celé odložili, protože není možné hlasovat nejprve o části textu, v polovině hlasování přestat a pak začít někdy jindy. To si myslím, že je skutečně bizarní. What is the proposal? Takže jaký je vlastně ten návrh, kolegové? Máme tady návrh EPP odložit celé hlasování. Rozdělit to na jednu část, to je ta zpráva, druhá část doporučení. To je možné a můžeme o tomto návrhu hlasovat. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Teď, teď hlasujeme, vážení kolegové. Hlasujeme elektronicky. Kdo je proto, abychom se řídili návrhem pana Rozatyho? A kdo je proti? Prosím, hlasujte elektronicky. Jde nám tedy o odložení následujícího hlasování. Yeah. 48 hlasujících. Pouze 48, zatím vás hlasovalo 49. Ještě dva nám chybí, ale končím hlasování. 19 pro, 30 proti. Okay. Ich nehme als Vorsitzender Dobře, takže já jako předseda beru eh, na sebe odpovědnost za mnohé, ale nikoli za hlasovací seznamy. Ty jsem eh, nepřipravoval. Začneme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? Proti. Jeden protihlas. Schváleno. Číslo 19. Kdo je pro? To je sporné elektronicky. Ano, končíme. 28 pro, 20 proti, schváleno. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 29. Sporné, elektronicky. Uzavírám. Zamítnuto. 29, 30 a 31 identické. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti. Několik protihlasů schváleno. Číslo 3A, 3A, kompromis 3A, pro, proti, schváleno. Číslo 45, kdo je pro? Sporné elektronicky. Uzavírám. Schváleno. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Tři protihlasy vidím. Pozměňovací názor, pades, eh, návrh 54. Kdo je pro? Proti? Většina pro, schváleno. 55. Sporné elektronicky. Jo, to jsou parlamentní. Je to tak, nebo ne, nebo Zamítnuto dvěma hlasy. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Schváleno 60. To je sporné elektronicky. Zamítnuto. 61. Rovněž kontroverzní elektronicky. Schváleno. 62 elektronicky. Schváleno. 63 elektronicky. schváleno. 64 elektronicky. Zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Jeden proti hlas schváleno. v hlasovacím seznamu eh, došlo k jednomu eh, technickému, technické úpravě. Pozměňovací návrh 65, pozměňovací návrh 65 a jmenovité hlasování. Deset nám chybí. 8. Prosím, abyste hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. 29 pro, 17 proti. 3 se zdrželi. Kompromis 7 a 7a. Kdo je pro? Proti. Jeden protihlas schváleno. Kompromis 7b. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden protihlas schváleno. Pozněvací návrh číslo 80. To je jmenovité hlasování. Chybí nám ještě dva. Uzavírám. 28 pro, 20 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 81. To je sporné, prověříme elektronicky. Ještě tři. Dobře, uzavíráme. Schváleno. Osm hlasů. A nyní jmenovité hlasování 82. Zahajují, hlasujeme. Jmenovité hlasování. Ještě čtyři. Ještě dva. Dobře, zavíráme. 45 pro, 5 proti, 1 se zdržel, schváleno. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Jeden protihlas, jeden se zdržel, respektive tři se zdrželi, schváleno. Pozměvací návrh číslo 88, eh, 99 pro. Je to sporné, hlasujeme elektronicky. Sedm nám ještě chybí. Uzavíráme. O tři hlasy zamítnuto. Číslo 100 To je rovněž sporné elektronicky. Dvacet pět ku dvaceti čtyřem schváleno jeden hlas. sto čtyři a sto sedm eh, se shodují. Je to sporné, hlasujeme elektronicky. Prosím všichni, aby hlasovali, tím rychleji postoupíme dál. Uzavírám. 26 ku 26 zamítnuto, rovnost hlasů. 102. Část 1. Kdo je pro? Pro? Proti? zamítnuto, většinově zamítnuto. 120 a 121 spolu identické, kdo je pro, sporné elektronicky. Velkou většinou schváleno. 111. 111. Pro. Dobře, velká většina je pro. Kdo je proti? Teď jsem dostal eh, špatný signál, musíme to prověřit elektronicky. Takže pro a proti elektronicky. 26 ku 25 schváleno, jeden hlas, 116 odpadá a dostáváme se ke 117. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Velkou většinou zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky je to nejasné. Zamítnuto. Zamítnuto 12 hlasů. To, co následuje vlastně teď. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Několik protihlasů, takže kompromis 10 je schválen, ale o 119 musíme ještě hlasovat. Takže 119. jsem zcela v rukou sekretariátu. Mně je to jedno, o čem hlasujeme. Tady nahoře je napsáno odpadá, takže pokračujeme 125. Kompromis číslo 11. Ne, 125. 125, kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina je proti. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Dva protihlasy. Kdo se zdržel? Tři protihlasy. Schváleno. 131. To je oddělené hlasování v druhé části. První část. Kdo je pro? Proti. Velká většina je proti. Druhá část tím pádem odpadá. Druhá část odpadá. 136. Kdo je pro? Proti. Většina je pro, schváleno. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina zamítnuto. Já jsem věrný voják své frakce. 138. Pro? Proti? Pět proti hlasů, kdo se zdržel? Nikdo schváleno. 141. Pro? Pervanš, děkuji. Proti? Zamítnuto. 143. Pro? Děkuji. Proti? Zamítnuto. Kompromis 12 a 12a. Kdo je pro? Proti? David. Jeden protihlas, jeden se zdržel. Číslo 157 a 160, eh, které jsou totožné. Pro? Proti? Velká většina je pro, schváleno 158. A podle mého hlasovacího seznamu také 209, ne nikoli, takže jen 158, to je sporné a hlasujeme elektronicky. 25 ku 25 zamítnuto. 209. Také kontroverzní, takže elektronicky. Čestnou většinou schváleno, tři hlasy. 159, 161 jsou shodné, kdo je pro. Je to kontroverzní, takže elektronicky. Schváleno. Kompromis číslo 13. Kdo je pro? Proti jeden protihlas, kdo se zdržel, schváleno. A dále pozněvací návrh číslo 173, to je sporné elektronicky. Schváleno. 174. Rovněž sporné Hlasujeme elektronicky. Dvacet šestku, ku čtyřem schváleno. Prosím, podílejte se všichni na hlasování, jinak nám zase budou chybět dva. 174. Ano, ano, máte pravdu. So, elektronisch. Elektronicky. 175? 175. So. Angenommen. Přijato. 176. Kontroverzní. Takže elektronicky. Zamítnuto o dva hlasy. 177. Opět kontroverzní mm, elektronicky. Přijato. 179. Opět kontroverzní takže elektronicky. 10 chybí. Končím hlasování. Přijato. Takže 181. Ještě chybí sedm. Zamítnuto. 182. Opět elektronicky. Přijato. 183. Také sporné elektronicky. Dobrá, uzavřeme. Přijato. 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 185. Elektronicky. Ještě šest kolegů. končím. Jo, asi přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Je hlas proti, kdo se zdržel, přijato. 187. Zelení hlásí, a vyzývá komisi a tak dále. První část, kde je pro, Kdo je pro první část? Kdo se zdržel? Takže uh, končíme druhou, druhou částí. Takže druhá část, pardon. Kdo je pro, kdo je proti? Jeden, kdo se zdržel? To bylo 187, ano. Tedy teď se dostáváme ke kompromisu 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva se byli proti, zdrželi se. Většinově přijato. Kompromis 15a. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, více je proti, ale přesto to byla velká většina. Hmm, přijato. Pozměňovací návrh 195, 196. Eh, eh, hlasování eh, SAD. Separátní. Takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 26 24. Přijato. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 261. Kdo je pro? Elektronicky. Ještě dva chybí. Takže teď eh, číslo 205. Kontroverzní elektronicky. Na 26 24 přijato. 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel přijato. 206. Musíme hlasovat. Já jsem odkázal na to, co ukazujete, kde je pro, kde je proti. Většina proti. Zamítnuto. Takže teď Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti, kdo se zdržel? Přijato. 210. Druhá část. Kdo je pro? Eh, odděleně. Kontroverzní, takže elektronicky. Přijato. 218. Kdo je pro? 3, 4. Kdo je proti? Zdržel. Přijato. 219. Tak To je kompromisní elektronicky. Zamítnuto. 220, 222 jsou totožné. Sporné elektronicky. Ještě čtyři chybějí. Musíme to uzavřít. 221. Eh, Také kontroverzní. Dobrá, přijato 223. Eh, Takže elektronicky opět. Přijato. 224. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? Zbytek. Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Jeden se zdržel. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva, tři protihlasy. Dvěstě a eh, pět. Šest totožných. Najednou kde pro. Takže sporné eh, elektronicky. téměř několik chybí. Zamítnuto 251. Takže eh, elektronicky, jestli to vidím správně. Dvěstě padesát jedna. Zamítnuto. 252 elektronickým On compte mon vote de l'instant. Můžete prosím započítat můj hlas, protože mě nehlasuje hlasovací kartička, respektive mě ji teprve přinesou. Tak to bohužel není možné, protože už teď hlasujeme dvě a půl hodiny. Dneska to bez karty prostě nejde. Začali jsme to po 20 minutách. Bohužel. Máte ji eh, na chodbě číslo 3. Prostě po každé. Čili ty seš pro, tady pro uh, tohleto uh, zpomalení. On prostě nehlasoval. Kolegyně eh, určitě má někoho, kdo pro ní eh, skočí pro tu kartu. Čili ty seš tady pro... tohle eh, tohleto. Ne, to je na, na nejvyšší rozpo, rozporuplné. Když uh, pan předseda uh, vždycky 100 let čeká na jednoho a potom, když je ta jedna socialistka a chce hlasovat, tak to není možné. Pane kolego, já bych vás chtěl eh, uklidnit, že u kontroverzního hlasování obyčejně dva až tři kolegové nehlasují a přesto jsem to uzavřel. A moje strana, moje eh, skupina, všechna eh, kontroverzní hlasování prohrála. Takže prosím. Kolegyně si musí obstarat tu kartičku, potom bude moci hlasovat.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 Nick <laughs> Sheldon. So, fünf Minuten vergeudet, weil die Kollegin... Teď jsme tady proplancali eh, pět minut, protože tady kolegyně neměla, a nebyla 225, 552, pardon. Kontroverzní, kde je pro? Ne, je to kontroverzní. Běží hlasování. 252. Ještě tři chybějí. Takže pane kolego, eh, já čekám, když vám na tom tolik, eh, tolik eh, záleží. 253. Tak tady. 253, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 256, kdo je pro, tedy elektronicky, pardon, je to kontroverzní. Takže uzavřeme to. uh, eh, 44. Takže kontroluje eh, sporné tak elektronicky. Končíme. Přijato. 258 a 140. Zároveň. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel? Přijato. 259. Jmenovité hlasování eh, vyžádali si zelení. ještě dva chybějí, jeden, končíme. 43 pro, 7 ne. 260. Sporné elektronicky. Přijato. 262 kontroverzní elektronicky. Ještě dva chybí. Takže skončíme. Hm, přijato kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, takže 266 eh, a 267 elektronicky. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Někdo hlasoval proti? Eh, přijato. Kompromis 22. Takže jde se zdržel přijato. Kontroverzní elektronicky. 283. Eh, sporné stanovisko EPP. při sporném hlasování je normálně třeba a trochu čekat. Takže teď chybí ještě tři a ukončíme to. Přijato. 284. Eh, Sporné elektronicky. Končíme. Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. 292. Sporné vidím, zahajuji elektronicky. 293, eh, a ještě 6 chybí. Končím. Přijato. 93 a 94 zároveň. Také sporné elektronicky. Končím. Zamítnuto. Z návrhu zprávy eh, se sem dostali ještě dva další 598. Eh, sporné. Zamítnuto. 599. Také sporné. Ještě čtyři. zavřeme. O, o, jednou věc, o jednu, jeden hlas schválil, 420 kompromis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 298. Sporné elektronicky. 299 eh, o to žádají zelení. cesta odpadá. Takže po jménech. 3. Kolegové, kteří jsou tady eh, v sálu a nehlasují, A teď 301 a 302. Také kontroverzní elektronicky. 25. Třista sedmnáct. kde je pro? Tak můžeme to ověřit? Dobře, bylo to jasné. Takže kdo změnil stanovisko, bylo to přijato. Ne, nikdo? Velkou většinou. 318. Elektronické kontroverzní. Dobře, ještě dva chybí. Přijato. 120, eh, kde je pro, nebo 320, pardon, kde je pro, Proč? proti, musíme to udělat elektronicky. Ještě dva. Přijato. 321, 22, 23 je totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasná většina proti. Zamítnuto. 324, tak to je sporné elektronicky. No, schází ještě uh, pět, končím. 327. Takže 326 odpadá, říká pan předseda. Bylo přijato. Takže 328 a 29 jsou totožné. Znovu kontroverzní. Musíme o nich hlasovat. čtyři. Kdo a eh, nechce, měl možnost. Přijato. No to, to čekání jsem se na, uh, uh, učil od kolegy Valtieriho, který čeká vždycky na poslední hlas. Kompromis 27. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jeden hlas proti. Z návrhu zprávy 639. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina a přijato. 392. Kdo je pro? Kdo je proti? Většinou proti, tedy proti, takže zamítnuto. 392 elektronické kontroverzní. Přijato většinou jednoho hlasu. 350. Kdo je pro? Kdo je proti? 351. Kdo je pro? Zamítnuto. Takže potom jsou tady totožné 352. Takže to je sporné elektronicky. po 25 zamítnuto, 253, 54, 55 jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, 2, eh, 3 zamítnuto. 356, eh, sporné elektronicky. Děkuji, přijato. 357, taky kontroverzní. Zamítnuto. 30a. Kde pro, kde proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 358. Eh, Sporné elektronicky. Čtyři chybějí. Přijato. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 361 62. Totožné. Zamítnuto. 363. také eh, kontroverzní elektronicky. Ještě tři chybí, končíme. Zamítnuto 359. Eh, Končím a zamítnuto. Kompromis 32. Kde je pro, kde je proti? Zdrželo přijato. Kompromis 32a. Eh, kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel a přijato? 369. Kontroverzní, takže elektronicky. Zamítnuto. 375, 76. Eh, kontroverzní elektronicky, prosím. Eh, zamítnuto. 373 elektronicky. Opět tři chybějí. Přijato. Tedy Ne. Ano. To je 421. kontroverzní elektronicky. Zamítnuto. 374. elektronicky. Ještě šest chybí. Třista osmdesát 377, 97, eh, prosím, tak jako kontroverzní, 379, ano. Přijato. 380 nejdřív. Také kontroverzní. 380. Ještě chybí 10. Končíme. Přijato. 381. Taky elektronicky. Končíme. Přijato. A nyní se dostáváme eh, k 383 čtyřce, je to shodné a i sporné, takže elektronicky. Ještě nám chybí 8. Zamítnuto. Nyní 386. Rovněž elektronicky. Zamítnuto. 387. Rovněž elektronicky. Ještě nám chybí tři. Uzavírám. Zamítnuto. 382 e, elektronicky. Schváleno. 385 Ještě čtyři chybí. Zamítnuto. Kompromis číslo 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 398. To je sporné, takže elektronicky. Schváleno. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 407. To je sporné, elektronicky prověříme. Schváleno. Kompromis 37. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 408. Pro. Velká většina je pro. Proti? Schváleno. 38. Kompromis. Kdo je pro? Proti? 3. 2 jsou proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Dále pozměvací návrh 308. Kdo je pro? Je to kontroverzní, takže prověříme. Ještě pět. Schváleno. 422. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 424. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tady, eh, tady jde o nadpisy, titulky, které byly zamítnuty. 423. Pro, proti, zbytek zamítá. 425 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 39 eh, pro, proti, zdrželi se, jeden se zdržel, jeden protihlas, schváleno. 431, je to správně, mám to tady pouze ručně napsané. Ne, o tom budeme eh, hlasovat po kompromisu 40. To je změna v pořadí, kterou mám zaznamenanou pouze zde. Takže 431. To je sporné, takže elektronicky prověříme. Ještě sedm elektronicky. Schließen sich. Abgelehnt. So, wir kommen... Zamítnuto a nyní se dostáváme ke kompromisu 40 a teprve poté k pozměňovacímu návrhu 437. Takže kompromis 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Schváleno. A nyní kompromis, respektive bod 437. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní následuje kompromis 41 pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 42. a anebo 622. Takže 622. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 42. Pro, proti, schváleno. 454. Podle mého hlasovacího seznamu. 454. 454. To je oddělené eh, hlasování ehm, na ehm, žádost zelených 454. Dobře, to je sporné. Takže elektronické hlasování. Zavírám. Schváleno. 458. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 459. To je sporné, takže elektronicky prověříme. Zamítnuto. 460. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 462. Sporné. Elektronicky prověříme. Uzavírám. Zamítnuto. 463. odporné elektronicky. Ještě dva. Uzavírám. Schváleno. 464. Elektronicky. Chybí ještě čtyři. Dvacet tři pro, dvacet dva proti. Kompromis 44. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Tlumočníci se omlouvají, ale musí nyní přerušit tlumočení, protože eh, se přesouváme na jinou schůzi. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. No, I can do. ich kann das. Wunderbare Organisation. Ja, wunderbar. Ja. ja.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 Mr. Chairman, I insist. I insist because I think that, that the rules that if a single member objects to the proceedings because of the language translation, the proceedings have to stop. These are the rules. it is clear. These are the rules. Wenn ein Mitglied, wenn ein Mitglied in Deutsch für dich, wenn ein Mitglied verlangt,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 480. 480. Controversial. Auf, mach, mach das Ding an. Bitte. Ja, bitte. Okay. Okay. Only 46 members. I miss five.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

rejected 486 86. electronic vote people voting or uh... ich warte jetzt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 Yeah, controversial electronic vote. Ich hab Zeit. Jetzt extra. Nee. I miss three voters. Yeah. Okay, close the vote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 Okay. Adopted. 597. Electronic vote. Please. Close. This ist Farce here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 10 votes. I have a lot of time. We miss five. Okay. Ne, eben waren aber alle da. Uh, adopted. 42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 73.5. No, no. It's okay if it is adopted. is adopted with one vote. Wo, wo sind wir jetzt?